Doufám, že tomu tak bude. Děkuji, pan Kus. Jednu minutu. Pan Kus, děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrině. Když jste před 14 lety se stala ministriní pro rodinné otázky, tak má žena a já jsme se velice radovali, byli jsme potěšeni, neboť jsme věděli, že vy máte sedm dětí, že pocházíte z velké rodiny. A tehdy jsme eh, my čekali naše desáté dítě a počítali jsme s tím, že vy budete dělat dobrou politiku pro rodiny. Ale bohužel jsme byli velice zklamáni. A když nyní vidím, jaký projev jste dnes pro, eh, přednesla. Vy chcete stavět Evropu na základě řecké filozofie a římského práva. A tam ale něco chybí. Já tam postrádám křesťanský základ, křesťanské kořeny Evropy. Bez nich to nemůže fungovat. Bez nich se Evropa zhroutí, tato budova, tato stavba, kterou chcete budovat. Já se obávám, že je to nová babylonská věž, to, co chcete stavět. A nebo že to bude dům, který se zhroutí, protože je postaven na písku. A já bych byl rád, kdybychom se tomu dokázali nějakým způsobem vyhnout. Děkuji vám. Pane Jaky, prosím na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, Evropská unie eh, spustila eh, takový eh, proces, který je hanebný vůči Polsku. A to například soudci, když přijímají Eh, věci, které se týkají 115 let starých eh, osob. Je to dovoleno, když tady je určitá, eh, určitý vliv určitých lidí na justici, například je tady určité posuzování, nahodilé posuzování záležitosti u soudu. Pokaždé, když jsem říkal, ukážte mi alespoň jeden, jeden příklad Eh, ne jich mnoho, ale jeden příklad řešení, eh, které se prosadilo v Polsku a které neexistuje v žádné jiné členské zemi. Eh, no, tak vždycky jsem dostal stejnou odpověď, tady bylo ticho, paní ministrině, a proto se ptám, ukončíte ten směšnou politickou akci podle článku 7? Děkuji. Ale prosím, vystoupí nyní pan Suisa, paní Suisa. Vážená paní van der Leyen, děkuji za vaše úvodní vystoupení a prohlášení a chci ještě jednou e, připomenout, že proces špicn kandidátů proběhl. E, my jsme tady měli svého kandidáta, pana Webera, ale bohužel e, tento proces neuspěl kvůli postojům některých. A nyní máme vás jako kandidátku. Já eh, chci říci, že i když neuspěl ten proces špicen kandidátů, máme přeci jen demokratický postup v parlamentu a vy jste zástupkyně naší politické strany a jste tady dnes jako eh, kandidátka. Jsem také ráda, že kandidátkou je žena a jsem také ráda, že máte svůj postoj vůči eh, otázce rovnosti mužů a žen a e, také říkáte, že to zohledníte ve složení komise. E, musíme připomnout, že ženy přece jsou polovinou obyvatel všech zemí, polovinou obyvatel e, planety. A já e, vím, že máte dobré vztahy s naší vládou, s naším ministrem obrany u nás v Chorvatsku, ale neslyšela jsem příliš mnoho aby, slov z vaší strany o vztazích mezi východem, západem, mezi zeměmi, které jsou v Schengenu a těmi, které v Schengenu nejsou. A myslím, že je třeba pracovat na dalším rozšíření šengenského prostoru. Naše země je kandidátem e, na členství v Schengenu. Dále otázka rozšiřování, zejména rozšiřování na to, to, čemu se říká západní Balkán, tedy ten jeho východ eh, Evropy. Dále ve svém prohlášení jste hovořila o tom principu, že eh, Není člověk ve službách ekonomiky, naopak ekonomika je ve službách člověka a nemůžeme také eh, vynakládat více prostředků, než které máme, že <clears throat> pouze když nashromáždíme tyto prostředky, pak teprve je můžeme rozdělovat. Eh, váš eh, takzvaný Green Deal, tedy ekologické zaměření, také eh, má velkou pozornost. No, je to v zájmu trvale udržitelného rozvoje. Já jsem ráda, že to berete v úvahu a že to bude součástí vašeho působení. Pokud je o migraci, jsem ráda, že chcete pokračovat v plánu pro Afriku. Chci připomenout, že ostatně pan Weber ve vlastním plánu zdůraznil to, že by se vytvořil komisař s zvláštní funkcí pro Afriku. A mm, Nicméně musíme i bránit Evropu jako kontinent. Chci vás podpořit a chci připomenout celému tomuto parlamentu, eh, Důvody, kvůli kterým jsme se tady spojili, to je přece eh, usilování o prosperitu a demokracii. Děkuji a nyní pan Moreno Sanchez na jednu minutu. Ano, děkuji, pane předsedo, vážená paní von der Leyen. Já vás vítám tady v našem parlamentu, který je domem všech Evropanů a Evropanek. Vy jste nebyla špicen kandidát a nejste socialistka. A e, uvidíme, jak to dopadne na konci volebního období. A, a, e, vaše kandidatura na předsedu ehm, Evropské komise ehm, má svou součást cesty, která, na která závisí na socialistech. A ti zase posilují ehm, vaše závazky, které jste předložila naší frakci a které jste tady zopakovala během dnešního dopoledne. Takže my chceme, my socialisté, chceme lepší sociální spravedlnost, minimální plat, co nejnižší nezaměstnanost v Evropě, záruku pro děti, záruku pro mládež v Evropě. My eh, oceňujeme vaši eh, strategii pro rovnost mezi pohlavími a eh, práva pracovníků, ochrana žen proti domácímu násilí ze strany mužů a také rovnost i ve výkonných funkcích. Vážená paní von der Leyen, my eh, v takovém případě můžeme pracovat společně na naplnění takových cílů eh, pod na, základě, eh, na základě nařízení a směrnic se všemi příslušnými opatřeními. Vážená paní, budete-li zvolena, budeme spolupracovat s vámi jakožto první ženou, která by byla předsedkyní Evropské mm, komise. Děkuji. Děkuji pan Katajnen na minutu a prosím vás, abyste všichni dodržovali řečnický čas, protože máme ještě dlouhý seznam. Děkuji. Paní tedy. Děkuji, pane předsedo, paní von der Leyen. Ve vašem programu jste jste stanovila určité priority a opatření v oblasti klimatických změn patří k těmto prioritám. A také v této rozpravě hodně lidí se ptalo na konkrétní řešení, konkrétní opatření a proto i já bych se ráda zaměřila na klimatické změny, na oblast klimatu a lesnictví konkrétně, protože to jsou témata, která jsou úzce propojena je velice důležité, abychom směřovali k bezuhlíkové Evropě a eh, této udržitelné strategii. Vize do roku 2050, její dodržení hraje obrovskou roli v eh, budování udržitelné ekonomiky a je opravdu zásadní, aby schopnost lesů zadržovat eh, eh, zadržovat uhlík skutečně byla držována a aby se neomezoval počet lesů, ba naopak, aby lesní hospodářství bylo udržitelné a rozumné. Eh, Evropa měli, eh, lesní zdroje by měly v Evropě růst a je to jaká, jaké jsou vaše vize a vaše představy o konkrétních opatřeních. Děkuji, pan Kolaja, prosím na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní von der Leyen, na při posledních eh, veřejných konzultacích Většina eh, voličů zamítla eh, znovu otevření směrnice o elektronickém obchodu. Zde vlastně se to týká digitál, poskytovatelů digitálních služeb. Filtrování obsahu patřilo k těm kontroverzním tématům, o kterých se hovořilo v těchto rozpravách. Více než 250 tisíc lidí pouze v Německu protestovalo proti devastujícímu článku 14 a nyní z článku 17 této směrnice a proti zavedení těchto filtrů. Více než 5 milionů lidí podepsalo petici, což je nejvyšší počet v evropské historii historii. V kontrastu s tím vším ve vaší agendě pro Evropu se zdá, že vy podporujete znovu otevření e-commerce směrnice a že by se měla tedy upgradeovat ta pravidla pro eh, odpovědnost. Můžete prosím rozvést, co ten upgrade, co ta aktualizace znamená? a jaké jsou tedy ty principy Safe Harbor pro ty hostitelské poskytovatele služeb, tak aby, a, a, aby nebyly tedy eh, povinné filtry, které byly navržované. Děkuji, pan Beck, prosím na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, eurozóna společně s Japonskem má nejnižší růst a nejvyšší daně z celého rozvinutého světa. daně na CO2, evropská daně si vyžaduje jednomyslnost. Myslíte si, paní ministrině, že zásada jednomyslnosti v daných otázkách na evropské úrovni je něco, co by se mělo spochybnit? Vaše ministerstvo vydalo miliardy za externí poradce, vyhodilo je oknem zejména na e, to, tyto peníze šly po radenské firmě McKenzie. A navzory tomu pouze třetina výzbroje německé armády je schopná, schopná. E, jeden novinář tomu napsal, McKenzie využívá ministerstvo obrany jakožto automat na peníze. Platí tam zásada, armáda selže a poradce získá peníze a daňový poplatník zaplatí. Milí kolegové, skutečně si přejeme eh, mít eh, brzy evropskou daňovou eh, daň na poradce například na věci, jakožto jakým způsobem bychom mohli co možná nejrychleji a nejlépe v celé Evropské unii realizovat klimatickou a daňovou politiku evropskou. Já si myslím, že naši voliči si to rozhodně nepřejí. Děkuji pan Vondra na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající Paní von der leyenová když jsem vás poslouchal, tak zde byla řada slibů a nadějí pro mě, ale když jsem si přečetl včera vaše dopisy a vyslechl naši dnešní řeč, tak jsem čím dál více zklamaný. Vy jste se zcela vzdala pokrokové a zelené agendy a myslím si, že je to obzvláště jasné, co se týká politiky v oblasti klimatických změn, když jste se vzdala 95% těch požadavků a zbývá tam pouze pěta, ani jste jasně neřekla, jaká konkrétní opatření. Myslím si, že tím vy vlastně eh, jste souhlasila s těmi nerealistickými cíly do roku 2030 a s tou vizí bezuhlíkové eh, ekonomiky. Já pocházím z bývalé Čechos, Československa, to mě vlastně připomíná ty sliby eh, bývalé společnosti. Před 30 lety si pamatují, že v Číně všichni jezdili na kole, každá, zatímco každá rodina v Evropě měla automobil. Věříte tomu, že v roce 2030 vize Evropy je taková, že pár miliardářů budou řídit elektromobily a ostatní budou jezdit na kolech a v Číně budou mít všichni auta. To je vlastně vaše vize Evropy, abychom byli konkurenceschopní s Čínou v budoucnu. Děkuji, pan Sean Kelly, na dvě minuty. Děkuji. Vítejte paní van der Leyen v Evropském parlamentu a já doufám, že se vám bude dále dařit. Zejména dnes eh, vaše řeč byla opravdu pozoruhodná. Ukázala jste nám, že jste žena s mnoha talenty, důvěryhodná, hodná respektu a že byste dobře vykonávala práci předsedkyně Evropské komise, což doufám, že se v dnešních volbách potvrdí. Hm, hovořilo se zde o Eh, významu klimatických, boje proti klimatickým změnám, což se potvrdilo i v evropských volbám a já vás žádám, abyste zajistila, že směřování k nízkouhlíkové ekonomiky, že tam nikdo nebude ponechán stranou, že budou rovné stejné podmínky pro všechny ať už to bude v Německu, na farmě v Itálii nebo v zemědělském podniku v, Pol, v Polsku. Už se zde hovořilo o špičkových kandidátech, vy jste v uvozovkách taková oběť toho. Souhlasila byste se mnou, že by se vytvořila taková pracovní skupina tedy mezi radou, parlamentem a e, komisí, aby se tady pracovalo na budoucích tématech Hovořilo se zde hodně také o otázkách Brexitu a vaše konsistentnost v odpovědích, které jste eh, poskytla skupině EPP. Hovořilo se tam o tom backstopu, o eh, dohodě o vystoupení a o případné budoucí spolupráci. Já bych vás skutečně požádala, abyste pokračovala v této línii, která byla nastoupena pro Irsko i do budoucnosti jak už vlastně v tomto toto zahájil Jean-Claude Juncker, Michel Barnier a další. Co se týká otázky genderové rovnováhy, to je také něco, co vám leží na srdci a tomu jsem velmi rád. Děkuji vám. Grazie, onorevole Liberacki. Děkuji a nyní prosím pan Liberacky. Bohuslav na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní von der Leyen, Jménem polských eh, socialistů a demokratů bych vám rád řekl, že eh, nám se to líbilo. Řekla jste mnoho zajímavého na všech zkouškách, při všech příležitostech, kdy jsme měli možnost s vámi hovořit. A jsem také rád, eh, že jste zmínila právní stát. Tady není možné jít cestou kompromisu. Dále životní prostředí, zdravé potraviny, čistý vzduch, náklady na to budou, ale třeba, aby e, ta zátěž byla rozložena rovnoměrně. Říkala se také mm, jistá slova o posílení politiky soudržnosti. Rovněž jste zmiňovala minimální plat, to je něco, co my slyšíme rádi, ale je třeba, aby to e, jaksi vždy se vhodně přizpůsobilo mm, konkrétním členským státům. Co se týče zahraniční politiky a obranné politiky, tady nám chyběl Východ, Rusko a Ukrajina, zde máme deficit. A možná ještě jedna poznámka. Geografické rozdělení obsazení funkcí v Evropské unii, geografická vyváženost této věci. Tady vidíme Německo, Francii, Itálii, to je jakási první úroveň, pak máme Nizozemsko, Španělsko, druhá úroveň a střední a východní Evropa, ty opětovně nemají nic. Já doufám, že to v budoucnu změníte a přeji vám vše nejlepší. Pan Kujčuk na jednu minutu, prosím. No, děkuji, pane předsedo, paní van der Leyen. Evropská unie potřebuje transformovat. To je eh, poselství, které nám vyjádřili občané. Je to zcela jasné. Oni Eh, mají rádi Evropskou unii, přejí si Evropskou unii, ale přejí si, aby se změnila, aby byla efektivnější a aby jim občanům byla blíž. Lepší integrace je klíčově důležitá, ale aniž by to bylo na úkor eh, rozšiřování zapojení zemí ze západního Balkánu je eh, klíčovou otázkou. Je to oblast důležitá pro bezpečnost a e, to je pro bezpečnost velké části Evropské unie. Jestliže není komisař pro rozšíření, to znamená, že asi nebude rozšíření. My jsme dnes tváří v tvář e, Evropské unii, kde se normy liší Eh, v oblasti eh, potravin, v oblasti dopravy, jiných oblastech. Někteří jsou v Schengenu, někteří eh, jsou podrobováni kontrolám na hranicích. Co s tím uděláte? Komise, která teď končí, přijala celou řadu závazků, ale nic neudělala. Důležité také je uzavřít jednání v oblasti víceletého finančního lánce, aby mohl být eh, aplikován od roku 2021. Děkuji a prosím pan Kubilius eh, dvě minuty. Paní van der Leyen. Jsem z malé země Slovenska. Jsem rád, že podpořím eh, vaši kandidaturu eh, vzhledem k eh, tomu, jakou pozici máte vy, vaše vláda, také například vůči NATO. My se takto cítíme mnohem bezpečnější. A já myslím, že budete opatrná a účinná eh, předsedkyně Evropské komise, že budete mít eh, skutečný leadership. Eh, pro nás to není jenom otázka společného trhu a hospodářského růstu a sociální prosperity, a také otázka boje proti klimatickým změnám a další výhody, které se přináší všem občanům. To bude velice důležité. Ehm, když tady bude stát eh, velká výzva, kterou může přinést, eh, by mohla přinést dlouhou eh, stagnaci. Eh, je to také důležité pro naši geopolitickou stabilitu a bezpečnost. Máte důležitý nástroj v oblasti bezpečnosti, stability, eh, právního státu, hospodářského růstu na celém kontinentu a to je právě politika rozšiřování. My v Litvě eh, jsme hrdí na své úspěchy a to je velice dobrý příklad Eh, evropská solidarita, kterou jsme od začátku 90. let pocitovali, je velice důležitým nástrojem. A já chci na vás apelovat jako na novou předsedkyni komise, aby jste aplikovala politiku eh, rozšiřování vůči zemím na západním Balkóně, ale pak také dalším zemím eh, východního partnerství, Moldavska, Ukrajiny, Gruzie, aby se jim projevila naše solidarita abychom měli bezpečné sousedství Eh, úspěchy těchto tří zemí, Ukrajiny, Gruzie, Moldavska, ty mohou být velice dobrým příkladem také pro ruský národ, že tady je nástroj, který umožňuje eh, dobrý rozvoj národu. A já jsem přesvědčen, že vy a vaše vedení komise může hm, takovou náročnou věc splnit. Děkuji. Děkuji a nyní pan Nika na jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedo, paní van der Leyen. Já jsem eh, si ocenil vašeho pokrokového proevropského přístupu ve vašem dnešním vystoupení, jakož i v dopise, který jste poslala naší frakci. Jako vedoucí rumunské delegace eh, v SAD pro vás hlasovat budu. A mohu vám říci proč. Pro tu naději, naději v boji proti diskriminaci Eh, vůči východní a střední Evropě. Vy jste nebo vy budete bojovat proti tomu, aby se neoplatňoval dvojí metr eh, v šengenské oblasti, kde jsou občané EU eh, e nalevo, Rumuni napravo, když se stojí v té frontě. Nemají stejná práva. Já myslím, že proti tomu dvojímu metru budete moci bojovat a je také třeba zabránit tomu, aby byl dvojí metr v oblasti zemědělství. Jak víte, zemědělci ve východní Evropě mají mnohem méně, mají polovinu toho, co dostávají zemědělci eh, v západních zemích EU. Eh, e Říkáte, že je tady zapotřebí eh, spravedlivý přístup v EU a já věřím, že věnujete potřebné prostředky na ty země, které eh, prodělávají energetickou i průmyslovou eh, přechodnou dobu, transformaci, kdy na ně bude dopadat velké břemeno, když nebudou mít potřebné finance. A to tak zatím je. Přeji vám hodně úspěchu. Dear Pan Paet na jednu minutu. Vážená paní van der Leyen, vážení kolegové, Evropa potřebuje silnější a více bezpečnostní a obrané politiky s tím eh, zde, eh, pokud by tomu tak nebylo, tak by mnoho rozhodnutí postrádalo smysl. Také Evropská komise musí ukázat své odhodlání a já doufám, že Evropská komise bude vedena předsedkyní, která je zkušená v oblasti obrany a bezpečnosti a která dobře chápe ty eh, věci, které se musí zlepšit také ve spolupráci s NATO. Ursula von der Leyen má e, tyto zkušenosti a přispěla k posilování e, schopnosti Evropy bránit se a také co se týká východní části Evropské unie. Je také důležité, že by se stala první ženou, která by vedla Evropskou komisi. Já podpořím paní von der Leyen dnes v hlasování na základě jejich zkušeností v oblasti bezpečnostní a obrané politiky a protože ona chápe a má vizi toho, co je potřeba udělat, aby Evropa byla silnější. Děkuji, děkuji. Paní, paní Medzola, prosím, na minutu a půl děkuji. No. Už zde mnoho zaznělo, je zde zastoupení eh, mnoho úspěchů, mnoho osobností Evropy je více. Bohužel je zde také často více administrativy a byrokracii. Vaše projekty někdy er, inspirovaly lidi, ale musíme vlastně nadále pracovat. Nesmíme eh, zanedbávat naši sociální ekonomii, musíme mít rovný přístup eh, eh, k všem lidem, musíme bojovat proti chudobě. Ještě jsme ale bohužel daleko od těchto cílů. Já bych chtěla, aby generace mých dětí dětí a vnoučat opravdu eh, žili dobře a proto nemůžeme eh, opouštět tady tyto naše základní svobody. Nikdy nesmíme eh, akceptovat, že novináři jako Dafne Galicia byla zabita a už před 21 měsíci musíme chránit svobodná média. Nikdy nesmíme evropské občany považovat jako určitou komoditu. Musíme, eh, nesmíme dovolit, aby budoucí generace měla v mořích více plastů než ryb. Musíme bojovat za naše klima, za naše životní prostředí, kdy jindy než teď také témata jako migrace se nesmí stát existenciální otázkou, která se řeší pouze krátkodobě. Potřebujeme lepší řízení hranic, Potřebujeme odhodlanost a potřebujeme silnější politiku aby se naše Evropa je budována na našich základech, na právním státě, na svobodě. Bez toho nemůžeme eh, dosáhnout ničeho a paní van der Leyen, já vítám vaše ujištění a doufám, že nás eh, shledáte konstruktivními partnery při budování silnější a demokratičtější Evropy. Pan Leturu eh, na jednu minutu paní van der Leyen vy si stanovujete velmi ambiciozní cíl pro Evropu, s ní viděli dvěma naše emise CO2 do roku 2030 a máte pravdu, je to otázka života nebo smrti, ale abychom vyhráli tuto bitvu klimatu, tak potřebujeme k tomu peníze. Ano, potřebujeme tu banku pro boje proti klimatickým změnám, potřebujeme investiční plán, máte pravdu, ale je potřeba ještě dál. Musíme mít rozpočet na klima 100 miliard eur, 100 miliard každý rok, abychom plá financovali takzvaný Marshallův plán plán pro Afriku, v program výzkum, abychom pomáhali všem rodinám a malým a středním podnikům. Jak najdeme těchto 100 miliard eur každý rok, aniž bychom zdanili? všechny. Já si myslím, že je naléhavé, abychom bojovali proti evropskému daňovému dumpingu daň ze zisku v Evropě byla 40%, když jsem byl malý. Dnes klesla na 20%, zatímco dividendy a zisky explodují pouze 20% v Evropě, zatímco ve Spojených státech od stoupla na 38%, protože se vytvářela za pouhé čtyři měsíce federální daň. Takže pokud chceme vyhrát tuto bitvu v oblasti klimatických změn, tak můžeme v příštím víceletém finančním rámci najít tu částku 100 miliard, můžeme požádat určité úsilí od akcionářů, aniž by se to ale dotýkalo malých eh, a středních podniků, živnostníků, tak aby 5% je to moc pro velké podniky, abychom zachránili životní prostředí. Děkuji. Minutu. Děkuji, pane předsedo. A blahopřeji vám, paní von der Leyen dnes jste pronesla vynikající projev. Mnozí z nás byli na počátku velice kritičtí, i já, ale co, jsem, co se dnes ukázalo, je to, že máte vizi pro Evropy, že jste projevila entuziasmus, že chcete s námi spolupracovat, že nám chceme, chcete poskytnout právo iniciativy a samozřejmě jsem, mám také radost, že jste žena. Já si myslím, že pro novou komisi to bude velice dobré. Také například i pro boj proti domácímu násilí, který jistě bude ve vaší komisi konkrétnější a také máte dobrou představu o skutečné migrační a, a azylové politice celoevropské. Rovněž jste hovořil o Evropské armádě, to je asi projekt na pozdější dobu, není až tak aktuální, ale vy jste Amazonka a já doufám, že vy budete držet otěže pevně v rukou a že budete eh, vést Evropu správným směrem. Já vám přeji mnoho úspěchů a s naším hlasem můžete počítat. Pan Murešan na minutu a půl. Děkuji. Děkuji, eh, vážená paní kandidátko. Já se soustředím především na eh, tyto věci. Chci vám blahopřát, paní von der Leyen, že se snažíte eh, rovnovážně přistupovat k energetické politice, k boji proti klimatickým změnám. Ano, my si musíme zlepšit naši energetickou účinnost, musíme snížit emise CO2, musíme to udělat odpovědným způsobem, že budeme měřit dopady, které to má na ekonomiku, na sociální podmínky, abychom byli na straně lidí, na straně regionů sektorů, na které to dopadá, abychom eh, posilovali ekonomiku a konkurenceschopnost naší ekonomiky. Tady je třeba mít ambiciozní realistický plán, já to podporuji, jak jste o tom hovořila. Za druhé, hovoříte o konvergenčních eh, nástrojích eh, pro Evropu. Já si chci říct, zeptat, zda to eh, bude otevřeno také pro země, které ještě nejsou v eurozóně a které chtějí do eurozóny vstoupit, eh, aby mohly také přispívat k tomuto nástroji, mít z něho dobré eh, dopady podílet se na rozhodování, to by bylo velice důležité. Eh, aby to mohlo posílit evropskou ekonomiku a také zlepšit jednotu eh, v Evropské unii. A za třetí, jakožto rumunský poslanec chci ještě něco říci. Eh, Bulharsko, Rumunsko splnili podmínky pro zapojení se do šengenské zóny už v roce 2011 a také Evropský parlament několikrát požadovala, aby byly přijaty do této šengenské zóny. A já prosím, abyste spolu s námi použila všechny nástroje, které máte k dispozici, aby Rumunsko a Bulharsko mohli vstoupit do šengenské eh, zóny. Eh, to eh, očekávají občané Rumunska a Bulharska ze strany EU nejvíce, aby se nerozmělnila celá tato snaha. Mm, ano, my jsme v parlamentu různí, nejsme všichni stejní, ale co tady dnes Eh, vidím eh, v projevu kandidátky, to myslím, že eh, je, si zaslouží podporu v dnešním hlasování v parlamentu. Děkuji. Děkuji a prosím pan Zorinho, Carlos, jednu minutu. Vážená paní van der Leyen, Evropský parlament zastupuje přímo evropské, o evropské občany. Já jakožto portugalský socialista zastupuji občany, které si projí progresivní agendu pro budoucnost Evropy. Když jsme s vámi měli výměnu názoru na skupině, tak jsem měl jisté pochyby o tom, zda vaše přísliby budou slušitelné s tím, co já a má portugalská delegace jsme slíbili našim voličům. Ovšem, vaše odpovědi na písemné otázky a váš dnešní projev byly, musím říct, si mnohem více přesvědčivé. A proto si myslím, že jsme nyní schopni překročit, přistoupit k další etapě, k etapě konkretizace realizace. A tady bych vám rád položil tři otázky. E, jakou podporu můžeme očekávat od vás, když podvedete komisi v rámci obhájování ambiciozního víceletého finančního rámce, který bude bojovat, který bude podporovat konvergenci a kohezi a také integrovaný rozvoj regionu. Jak začnete s reformou eurozóny? Jak přispějete k vytvoření robustního evropského rozpočtu, který bude schopný odolávat systémovým krizím? Jakým způsobem eh, vlastně přetvoříte ty sliby a závazky, které jsme vyslechli, v konkrétní politiky, které budou schopny znovu znovu propojit evropské občany s tím skvělým evropským projektem. Paní van der Leyen je na čase přistoupit ke konkrétním činům. Prosím, paní Intveld, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní van der Leyen, já jsem přesvědčená o vašich kvalitách. Jsem tady, tady uprostřed. Tady, uprostřed, v červeném. Já jsem přesvědčená o vašich kvalitách, ale otázka je, zda jste opravdu tou pravou osobou na toto místo. Tady ještě zcela přesvědčená nejsem. Za prvé, vaše návrhy eh, mm, není, nejsou všechny dosti silné, nejsou dostatečné. A eh, návrh pana Timmermanse, tady eh, má podle mě lepší verzi. Za druhé, chtěla bych, aby se něco řeklo o tom, jak chcete bojovat proti xenofobii a rasismu, což jsou velké problémy v Evropské unii dnes. A za třetí, Ehm, netrápí mě tolik eh, ta správná politika, protože já se mohu připojit k návrhům, které jste přednesla, ale provádění těch politik je jiná otázka. Evropská unie velice eh, dobrá pravidla přijímá, ale už je slabší v jejich uplatňování. Například Dieselgate, eh, skandály Facebooku o ochrany údajů, praní špinavých peněz, daňové ráje a tak dále, porušování demokratických práv v Polsku a v Maďarsku či i jinde. Ano, tak tady podle mě komise byla velice opatrná, velice bázlivá. Eh, vy jste kandidátka spíše členských států, to je také pochopitelné vzhledem k tomu, z jakého procesu vznikl návrh vaší kandidatury. Eh, bude to tak jako v minulých komisích, že budete vlastně zástupce svého členského státu, anebo budete tím pitbulem, kterým bych chtěla, abyste byla? Děkuji, prosím, ano, od Stadler, minutu 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážená paní nominovaná předsedkyně komise, milé kolegyně a milí kolegové. Dnes eh, zažíváme historický okamžik, neboť jde o to nastavit směřování pro dalších pět let v personální oblasti je to doba pohnutá, již účast ve volbách nám ukázala, že občané projevují větší zájem na o Evropskou unii, ale také od nás očekávají, abychom přicházeli s řečeními. Očekávají záruky pro blahobyt, svobodu a bezpečí. Očekávají Evropu, která je bude chránit, tak, jak, si, jak to mělo jakožto heslo rakouské předsednictví. Evropská strana lidová je nejsilnější silou a my chceme Evropu utvářet. Tento nárok zde máme. Proces nominace může být právem kritizován a samozřejmě, že také znamenal ztrátu důvěru občanů. Ale zde jde o osobu nominované kandidátky. A nyní jde o to, abychom opět rychle znovu obdobili důvěru občanů. Je třeba hledět vpřed Potřebujeme Evropskou unii, která bude fungovat, která bude schopná pracovat. A samozřejmě jsou zde deficity. Beru vás za slovo, když jste hovořila o tom, že chcete do budoucna právně zakotvit systém špičkových kandidátů, eh, tak já na tom budu trvat. Musíme totiž ukázat našim občanům, že jsou zapojeni do procesu a že rozhodnutí na evropské úrovni jsou přijímána transparentním způsobem. Potřebujeme vize pro Evropu, ale zejména představujeme osobnosti, které jsou ochotny takovouto odpovědnost převzít a aktivně Evropu utvářet a vše rovněž realizovat. A pomocí vás máme na vedoucím postu Evropské komise osobu, která je schopná věci prosazovat. Mne jste o tom dnes přesvědčila a já doufám, že i celou řadu kolegyň a kolegů. Proto máte plnou podporu z naší strany. A já vám musím říct, že jste se vybrala vhodná témata, dobrá témata, například i tak, na které se dříve nikdo nezaměřoval, to je násilí páchané na ženách a my vás budeme i ve výběru témat v budoucnu vždy plně podporovat. Děkuji. Děkuji a pan Šíder na minutu, prosím. Respektujte čas. Děkuji. Pane předsedo, vážená paní von der Leyen, i když jsem nahlížel na vaši nominaci velice kriticky. Musím uznat, že dnes jste předlesla velice dobrý projev, který zmiňoval mnoho důležitého obsahu. Ale ruku na srdce. Evropa již zažila a vyslechla mnoho dobrých projevů a spíše jde o konkrétní projekty. Jde o to, abychom konečně měli v Evropě daňovou spravedlnost. Jde o to, aby se skoncovalo s obcházení daňové povinnosti, ať je to zákonné či nezákonné. Jde o Reálné opatření pro ochranu klimatu. Jde o to, aby konečně jsme v Evropě měli zrealizovaný sociální pilíř. A přesně v tom je problém v Evropě, vždy v té realizaci. Na této velice často ztroskotává, často je to eh, kvůli členským státům. Mnoho členských států má konzervativní vlády, a jejich strany patří k součlenskými stranami Evropské strany lidové. Proto mě jde o tu realizaci, o ty konkrétní kroky. To Evropa potřebuje a v neposlední řadě, co se týče základních práv a právního státu, tady je pro mne obzvláště důležité, abychom o těchto záležitostech tech pouze nehovořili, ale zároveň zajištili a garantovali, aby vy, pokud se stanete předsedníkyní komise, aby Evropa v budoucnosti eh, jaksi se nesklonila a nehonula hřbet před Salvínem a dalšími podobnými. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní von der Leyen, když vidím ty výzvy, které před námi leží, tak eh, jim to líto, když vidím potenciál, který má Evropská unie, tak je opravdu to se děsím mm, do, od, od té doby, kdy Barack Obama už není eh, ve funkci, tak vlastně multilateralismus se poněkud eh, omezil. Je potřeba, aby eh, zaujímal to místo. A kdo může zaujmout to místo? Evropa samozřejmě. Je potřeba využít všech odpovědných sil nejprve v Evropské unii, abychom překonali tu propast mezi východem, západem, severem, jihem jsou zde existenciální a planetární hrozby před námi. Začíná to klimatem, musíme propojit velké aktéry jako Čínu, Indii, Střední východ, jinak e, e, nízkouhlíková ekonomika zůstane pouze iluzorní na e, celosvětové, v celosvětovém měřítku. Pokud tedy budete zvolena a pokud se vám podaří, což vám přejí tedy, Eh, tak vám ale nikdo eh, neřekne, nepoděkuje. Pokud se vám to ale nepodaří, což vám nepřejí samozřejmě, tak vás pošlou nejen vás, ale i nás k čertu. Naše odpovědnost je opravdu drtivá v tady v tomto světě. Děkuji pan Majdel na jednu a půl minuty. Pane Paní nominovaná předsedkyně, musíme se ujistit, že Evropa vlastně se dotýká každého občana. Evropa není pouze Brusel nebo Štrasburg. Evropa je každý z nás. Evropa nemůže být více pro někoho a méně pro jiného. Potřebujeme zajistit, aby Evropa se týkala každého města, obce, každého chlapce, děvčete, děvčete každého zaměstnance, každého občana, aby prostřednictvím víceletého finančního rámce iniciativ nikdo nesmí zůstat z ekonomických důvodů na okraji. Pravidla musí platit pro všechny, když země jako Bulharsko splní kritéria pro šengenskou eh, zónu, tak by skutečně skutečně se měly stát jejich součástí uznáváme, že je, pro státy v radě obtížné uznat, že ta kritéria byla splněna, co se týká euro, eurozóny. Neměla by být považována za klub pro vyvolené. Pokud země plní kritéria, tak by prostě měla být umožněno rozšíření eurozóny v příštích pěti letech a také každý podnik, každý podnikatel, každý malý a střední podnik Eh, vlastně zaměstnává eh, paní profesionály. Měli bychom být eh, ambicioznější a přijímat rozhodnutí, která vlastně podpoří schopné lidi. Je důležité, abychom v budoucnu ne, nejenom mluvili, ale abychom skutečně realizovali ta opatření, co se týká stabilního energetického trhu, moderniz, modernizovaného průmyslu, podpory technologií a inovací, tak abychom zajistili, že náš kontinent bude stále více konkurenceschopný. Děkuji. Děkuji paní Šaldemoze, prosím na minutu. Děkuji a děkuji paní van der Leyen za vaši úvodní řeč. Děkuji za to, že jste eh, odpověděla na požadavky a otázky sociálních demokratů, že jste hovořila o snížení emisí CO2 do roku 2030. To je velice dobré, ale pokud chceme toto splnit, tak eh, Máme zde vlastně eh, skandinávské země se třemi sociálně demokratickými vládami jsou připraveny. Dánsko tam má si vystav, stanovilo cíl snížení o, o 70% do roku 2030. Vy jakožto případná předsedkyně Evropské komise byste měla zajistit, abyste také byly vytvořeny tyto možnosti, aby například auta s dýzlovými motory Eh, byla snižována a skutečně k tomuto potřebujeme efektivní, ambiciózní přeměnu směrem k zelené ekonomice. A já doufám, že vy eh, k tomuto přispějete a že Evropská unie se skutečně stane eh, unii boje proti klimatickým změnám. A pokud tomu tak bude, tak vás podpořím. Děkuji. Do minuto. Paní Gamela, jednu minutu. I really hope that... Ano, já opravdu doufám, paní van der Leyen, že, se, eh, že uspějete a že budeme přesvědčeni o dobrých výsledcích na konci vašeho mandátu. Eh, klimatální změny, eh, digitální oblast, klimatické změny, to všechno tady nejde o to dosáhnout jen toho nejnižšího společného jmenovatele, ale prezentovat ambiciozní cíle Eh, podporovat to největší společnou vizi v této oblasti. Souhlasím s celou řadou bodů, které jste dnes uvedla. Eh, víme, že eh, největší problém není tady v komisi, ale je to v radě. Rada je instituce, která prostě často projevuje velmi silně svou pozici a to mě trošku trápí. Eh, protože jde o to nejen hovořit o těch tématech, ale opravdu jít i do těch věcí, které bolí. A eh, tady věci chceme změnit. Proto eh, lidé hlasovali v květnu Eh, aby obnovili Evropskou unii, aby lépe fungovala, eh, aby fungovala dobře v zájmu svých občanů. A my chceme tedy obrodit Evropskou unii, jinak ty velké vize, které jste dnes předložila, eh, se neprojeví v realitě a nebude na to ani čas. Děkuji. Děkuji vám, pan Korbet, na jednu minutu. Ano, já bych chtěla říci, že poznámky o demokracii eh, z té části, která teď má prázdné lavice, eh, mi připomínají, že vy, paní van der Leyen, se ujmete eh, úřadu pouze v případě, že přesvědčíte většinu tohoto parlamentu. A u nás se ujme funkce nový premiér, aniž by potřeboval schválení většiny svého parlamentu. A to je šokující kontrast. Vy žádáte náš parlament, eh, aby eh, upustil od jednoho ze svých principů, což byli špicn kandidáti. A to znamená, že musíte udělat velké ústupky eh, směrem k tomu, co my v parlamentu žádáme. A vy jste opravdu řadu z nich udělala, když jste prezentovala svou politiku, Eh, o, když jste hovořila o legislativních iniciativách. A eh, teď eh, já chci říci, že také otázka Brexitu je tady důležitá. Přijala byste z dobrých důvodů prodloužení termínu k Brexitu? A já myslím, že tady dobrá, dobrá, dobrý důvod je, a sice to, že se mění názor v britské populaci a že rostoucí počet lidí, kteří hlasovali pro poslance v tomto parlamentu, jsou proti Brexitu. A já myslím, že že všichni si přejí nové referendum. Prosím, ponechte tyto dveře otevřené. Děkuji vám. Děkuji. A poslední eh, řečník, pan Marques eh, Pedro. Jednu minutu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, paní van der Leyen. Váš závazek ústní i písemný k větší konkurenceschopnosti, k udržitelné a solidární Evropě ukazuje, že vlastně my jste dobře plnila náš program, ale potom jsou zde také očekávání Evropanů. Evropa potřebuje naléhavá opatření, takže bylo dobré vidět, že jste neváhala a že byste přijala závazky k tomu, co Evropané očekávají dávají jas, jasným výsledkům je zde stran vaší kapacita ke kompromisům, tak aby v radě nebyla zablokována ta téma, co se týká migrace, dekarbonizace, pila, pilíře sociálních práv. Tam není prostor na váhání, jsou zde velké výzvy, které před námi bezprostředně leží, jakožto schválení a přijat eh, vhodného rozpočtu pro Evropskou unii. Dnes jste hovořil o velkých očekáváních. Parlament poskytne výsledky na své straně. Evropští občané od nás neočekávají nicméně. To znamená, že vaše závazky je potřeba také plnit. Pět je potřeba eh, oživit evropský projekt po deseti letech váhání a krize, takže budujme teď znovu Evropu našich snů společně. Děkuji. Děkuji, to byl poslední příspěvek v dnešní rozpravě a nyní dávám slovo paní von der Leyen, aby zareagovala. Prosím, máte slovo. Honorable... Pane předsedo, vážení poslan, vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za tuto živou rozpravu. Bylo to velmi konstruktivní, bylo to také kontroverzní a jsou, je potřeba prokázat, že Evropa demokracie v Evropě šije, tak vy jste to skutečně dokázali dnes v tomto parlamentu. Já vám za to děkuji. Zaznělo zde mnohokrát že máme jen dva týdny na to, abychom se vzájemně poznali. Já jsem tady, je to pro mě velká čest, že mám tu příležitost, abych zde představila svůj program. Samozřejmě víte, že čas na projevy je omezený, ale myslím si, že dnes jsme Eh, jste dostali takové pokyny, eh, které já, kde jsem já vlastně písemně zpracují eh, podrobnosti jsou zde ty závazky k sociální a konkurenceschopní Evropě, Evropě, která bude využívat plně svůj potenciál, Evropě, která bude ještě více podporovat evropskou demokracii a silné Evropě, která podporuje uh, lidský život. Když jsem vás poslouchala, zaznělo zde mnoho argumentů, že je zde určitý pocit rozdělení, rozštěpení mezi střední, východní Evropou a západní Evropou a musíme toto, tuto propast překonat. Když myslím na úsilí zemí středo- a východoevropských zemí, aby na cestě k připojení se k Evropské unii, na cestě do eurozóny, do šengenského prostoru, pokud plní tato kritéria, tak musí být za to skutečně odměněny. Je zde ještě určité rozdělení mezi severem a jihem. Já samozřejmě budu podrobně pracovat na tom, jak toto můžeme překonat jak najít tu správnou zlatou střední cestu mezi flexibilitou, odpovědností, investicemi, které jsou zapotřebí a budeme spolu na tom pracovat. Ráda bych se tě, tě užeji spolupracovala s tímto Evropským parlamentem a proto podporuji právo na iniciativu, proto svěřím, že musíme najít ty správné způsoby, jak tedy zakotvit systém švičkových kandidátů. Jsem si přesvědčena, že jsme schopni to udělat. Musíme vytvořit novou eh, důvěru, vybudovat partnerství mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Já jsem váš přirozený spojenec, jestli to můžu říct. A nakonec když se dnes večer bude hlasovat tedy, nebo než se bude hlasovat, tak bych chtěla ještě jednou eh, říci, že byl jeden ze zakladatelů demokracie, byl to skutečný, položil skutečné základy naší společné práce a řekl, že eh, vlastně tajemství svobody je odvaha a proto mějme tu odvahu a eh, bojujme za silnější společnou Evropskou unii. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, děkuji paní van der Leyen. Tímto je rozprava ukončena a hlasovat se bude konat dnes v 18 hodin. Tímto přeruší naše zasedání do 15. hodiny a děkuji vám.